Colleagues, welcome to this afternoon session. Kolegové, vítejte na této odpolední schůzi. Jdeme na bod číslo 9. První elektronické hlasování, které se týká návrhu stanoviska k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi námi a Republikou Bělorusko o zjednodušení vydávání víz. Spravodajem pro stanovisko je Petras Austrevičius. Chcete si vzít slovo? Ne. V tom případě můžeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 57 ku 3. A jdeme na bod 10. Návrh stanoviska k návrhu o rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi námi a Republikou Bělorusko o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem. Spravodajem je znovu Petras Austrevičius. Chceš si vzít slovo? Jaké zklamání? Zahajujeme tedy hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Přijato. 53 ku 10. A teď jdeme na bod číslo 11. Doporučení vysokému představiteli a radě podle článku 118 při přípravě pro, eh, procesu přeskumu smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možnosti jaderného odzbrojení. Zpravodajeme Sven Mixer. Chce si Sven Mixer vzít slovo? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já nejsem tak skromný jako můj dobrý přítel Petras, takže bych řekl pár slov. Letošní eh, konference byla eh, u příležitosti 50. výročí eh, vstupu původní smlouvy o nešíření jaderných zbraní v platnost. Myslím si, že tato smlouva skýtala solidní rámec pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení a také usnadnila výměnu názorů o jaderné energii čímž minimalizovala riziko šíření jaderných zbraní. A myslím si, že je v zájmu evropské bezpečnosti, aby tato konference byla úspěchem, nejenom proto, že slavíme výročí původní smlouvy, ale také proto, že eh, kdybychom se nedohodli ohledně závěrečné verze textu, bylo by to druhé selhání v řadě. Potom eh, před pěti lety, kdy proběhla konference, která nevedla ke konsenzuálnímu dokumentu. A velice rád bych poděkoval kolegům, kteří se aktivně účastnili příprav eh, tohoto textu. A to prostřednictvím mnoha pozměňovacích návrhů, které vylepšily eh, původní text doporučení. Zejména bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsme velice konstruktivně diskutovali a podařilo se nám sloučit mnoho pozměňovacích návrhů do deseti kompromisů. A já velice doufám, že tyto kompromisy podpoříte a že podpoříte přijetí tohoto doporučení jak v AFETu, tak později na plénu. Děkuji Svenu Mixerovi. Chce si vzít slovo někdo další? Ne? V tom případě začneme s hlasováním. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Návrh 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, ověříme 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 56. Zahajuji hlasování. Přijato. Pardon, ukončím hlasování. Přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, ověříme 66, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 67, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 odpadá. 74. 71 nebyla přijata, takže hlasujeme o 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, ověříme 84, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 stažena, 87 pro, proti, zdrželi se. Budeme muset ověřit 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, ověříme 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 89 pro, proti, drželi se, přijato. Devadesát pro, proti, drželi se, zamítnuto. dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, ověříme návrh 100, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se. Jsem si poměrně jistý, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování o 113. Arno Danžán. Končím hlasování. Zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115, to nebylo převzato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak a úvodní ustanovení 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, ověříme číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 odpadá, takže hlasujeme o 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 16. Zahajuji hlasování. Já myslím, že je to poměrně jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, ověříme číslo 20, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 23. Převzato Petrasem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 26 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37. Jdeme teď na pozměňovací návrh 37. Je tu ústní pozměnění. Prosím. Jenom bychom chtěli změnit intentional na unintentional. Takže znělo by to eh, s ohledem na to, že riziko eh, náhodné, eh, náhodného, neautorizovaného nebo neumyslného využití jaderných zbraní. Takže to se týká té první části. No, to jsou dvě písmenka, která ale mění význam. Trošku. Takže souhlasí s tím všichni? Takže 37, část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 37. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Pan Weimers pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 43. Kdo je pro, turba se Paeta, proti, zdrželi se, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Ještě dva nehlasovali. Můžete prosím hlasovat? Končím hlasování. Velká většina. 44 Arno Zanžan. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme 44. Končím hlasování. Těsně zamítnuto. Citace 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2. Kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 4. Kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A budeme hlasovat elektronicky o e, návrhu zprávy v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 61 e, pro, 1 proti. Gratuluji svému Mixerovi. Takže zjevně povedená zpráva. Takže eh, tolik k dnešnímu hlasování a budeme pokračovat za pět minut, až dorazí pan Joao Valem de Almeida.